So, hello dear colleagues. Now we start, I hope that you can see and hear me. <laughs> uh, now we start with item 6, the study on tak vážení kolegové, začneme s bodem číslo 6, studie o uh, důchodových právech uh, uh, poslanců Evropského parlamentu před statutem z roku 2009 a po něm. Dnes máme tedy prezentaci od analytického oddělení pro pro důchodová práva poslanců a já tu vítám autory této studie, pana Rolanda Blumajera z Blumayer Sons, paní Karin Andersen z University College v Dublinu a paní Malgořata Koťarek z Institutu veřejných věcí a vítám také pana ředitele, generálního ředitele DG Fins. Takže nejprve začneme eh, tou prezentací studie. Eh, já eh, se velice, jsem velice napjatá, jaké výsledky se dozvíme a jaké dopady to bude mít na budoucnost. Děkuji vám moc krát. Pan Blumajer začne nebo kdo? Děkuji vám moc krát, paní Holmajer, za to, že jste mi dala slovo. Já doufám, že mě všichni v pořádku slyšíte, protože předtím jsme s tím měli nějaké problémy. Jsme velice rádi, že můžeme být zde a představit vám tuto studii. Jak jsme už zmínili, tak zkoumáme eh, ustanovení o důchodech v členských státech Evropské unie eh, před vstupem v platnost statutu poslanců. Takže ta zpráva, eh, kterou máte na stole, detailně schrnuje systém ve všech 27 členských státech a pokryli jsme i Spojené království a také Spojené státy americké. Doufáme, že veškeré tyto detaily vám umožní plně zhodnotit kvalitu eh, poskytování důchodu eh, poslancům Evropského parlamentu. Eh, já bych vás poprosil, abyste se podívali na slide číslo dvě té prezentace, kterou jsme vám poslali. Tady schrnujeme vývoj, který vedl k přijetí statutu poslanců. Někteří z vás jste byli členy tohoto výboru ještě před rokem 2009. Právě v roce 2009 platy a důchody poslanců Evropského parlamentu byly zesouladěny eh, s těmi, které platí pro poslance parlamentu jejich zemí původu. Eh, s výjimkou Francie, Itálie a Lucemburska, kde byli europoslanci znevýhodněni oproti poslancům národních parlamentů. Tohle byl tedy, první důležitý krok byl v roce 1981 zavedení eh, prozatímního důchodového systému, který se měl starat o to, aby eh, poslanci z těchto tří zemí měli přístup ke stejným platům a důchodům jako poslanci národních parlamentů těchto zemí. Dalším důležitým datem je rok 1990, přijetí dobrovolného penzijního systému. Poprvé na evropské úrovni existovalo poskytování důchodu poslancům Evropského parlamentu a potom eh, konečně v roce 2009 eh, vstoupil v platnost, vstoupil v platnost status poslanců poslanců. Jak vidíte, trvalo asi 30 let, než k tomu došlo. První úsilí lze vysledovat až do roku 1979, kdy vznikla pracovní skupina pro statut poslanců. A teprve po dlouhých a těžkých vyjednáváních se podařilo eh, přijmout status poslanců. Půjdeme dále na stránku 3 naší prezentace. Nemáme dost času na to, abychom prezentovali všechny detaily důchodového systému na evropské úrovni, ale chtěl bych vás pouze upozornit na to, že některá jsou, některé režimy eh, existují paralelně. Eh, jak víte, tak eh, od roku 2009 důchody a platy všech poslanců Evropského parlamentu, kteří byli zvoleni poprvé v roce 2009, byli, nebo pro ně platil status poslanců. Nicméně pak byl další režim pro poslance, kteří už působili předtím a byli znovu zvoleni. Ti měli možnost opt-outu, využilo jich, využilo jich asi 32 poslanců. Potom k prozatímnímu schématu a dobrovolnému schématu obojí bylo ukončeno v roce 2009, přičemž práva samozřejmě zůstala těm, eh, kteří už eh, nějakou dobu eh, odváděli do tohoto systému před rokem 2009. A tím předám slovo kolegyni Malgořatě, která bude mluvit o výdajích na důchody na úrovni Evropské unie. Witam Państwa serdecznie. E, srdečně vás všechny zdravím. Takže e, co můžeme tedy říci o tedy těch e, záležitostech penzijních fondů, které mají poslanci zde? Takže za prvé dá se říci, že toto jsou vlastně penzijní příspěvky, které do toho vplouvají. Druhá věc, Eh, se těžko eh, náklady eh, mohou porovnovat, poněvadž jsou na různé úrovni. Dále je třeba si uvědomit, kolik asi bude třeba do budoucna vydávat v rámci úhrady těch výplat, které jsou z doprovolné části. To tedy bude záležet také na očekávané době vyžití. Nicméně je jasné, že do roku 2009 Eh, tyto výdaje de facto nesly eh, členské státy. Na pátém slajdu vidíme, eh, jaké jsou tady různé penzijní plány. Do roku 2014 ty výdaje na výplatu důchodů od členských zemí a od poslanců, tak ty jsou vlevo a je to všechno jedním sumárním číslem. Tady jsou započteny také ty provizorní plány, které začaly na začátku tohoto systému. Dále tady máme výdaje Europarlamentu na výdaje na důchody v té dobrovolné části. Tyto výdaje postupně eh, padly na nulu, nicméně eh, v okamžiku, eh, kdy bude třeba Eh, vyplácet eh, tyto penze lidem, které na ně mají právo, tak to opět naroste na větší než nulovou eh, část. Dále tady máme od roku 2014 právo výdaje, které jsou zaručeny statutem poslance. Ty jsou poměrně nízké, poněvadž tedy oproti tomu, co bylo dříve, a deva, deva, de facto eh, vlastně tam ta práva nabíhají teprve od roku 2009. Pokud se týče tedy eh, eh, v roce 2019 celkem tedy to bylo 15,6 milionů eur a z toho byl tedy statut europoslance, tedy tato část něco přes 4 miliony. A nyní přidávám slovo dále. Okay, hello everyone. I assume... Tak dobrý večer všem, já doufám, že mě všichni slyšíte. Dejte mi prosím vědět, pokud ne. Moje část prezentace eh, obsahuje eh, srovnání důchodu eh, podle poslaneckého statutu oproti penzijním systémům pro národní poslance v členských státech v roce 2009. Je těžké srovnávat velice složité důchodové systémy a udržovat si eh, přehled o několika klíčových aspektech. Tyto klíčové aspekty vidíte na stránce 6. Já začnu tím prvním klíčovým aspektem. To je otázka, zda členský stát má zvláštní systém pro poslance parlamentu, anebo zda poslanci parlamentu eh, spadají pod eh, obecný důchodový systém, který v té zemi existuje a který je k dispozici všem zaměstnancům a všem osobám s příjmy. Takže to jsou dvě hlavní kategorie. A ptáme se tedy, jak spolu ladí člen, e, systémy členských států a jakým způsobem poskytují služby poslancům národních parlamentů. Máme tu tedy dvě skupiny členských států. Ty, které mají separátní speciální režimy pro poslance parlamentu, a Status poslanců se řídí tímto principem. Řídí se tou ideou, že poslanci parlamentu se účastní stejného režimu jako zaměstnanci veřejné zprávy anebo zda se poslanci účastní důchodového systému pro vysoce postavené státní úředníky, anebo zkrátka nějakého odděleného penzijního režimu pro poslance parlamentu. Na tom slajdu na straně 6 vidíte vlajky 12 současných členů Evropské unie plus Spojeného království a Spojených států, což jsou země, které mají separátní režimy pro poslance parlamentu, respektive poslance kongresu. Klíčové pro, touhlo, pro, touto, pro tuto klasifikaci je, že ten zvláštní režim většinou průměrně eh, skýtá vyšší eh, důchodovou částku ročně než penzijní režimy, které platí obecně pro celou pracující populaci. A je důležité zdůraznit, že statut poslanců Evropského parlamentu vytváří zvláštní režim pro poslance Evropského parlamentu. Teď si prosím obraťte stránku na stranu 7. Tady vidíte dva grafy Nalevo vidíte číslo, které ukazuje velice důležitý aspekt penzijního vzorce, kterým se vypočítávají důchodové dávky. To je princip, který platí pro ty separátní režimy, které platí v dané zemi pro poslance parlamentu, jak jsem o tom právě mluvila. A to podle toho statutu poslanců. Takže to číslo nalevo nám dává informaci o e, takzvané e, roční akruální míře. Jsou to čísla z roku 2009 a platí to pro členské státy se separátním režimem pro poslance parlamentu. A vidíte tam také tu akruální míru e, pro poslance Evropského parlamentu podle toho statutu. Vidíte tady tedy určitou variaci mezi jednotlivými zeměmi a mezi evropskými poslanci. Vidíte, že se to různí. Ale když se zamyslíte nad tím, co to vlastně znamená, ta akruální míra, tak je to procento ročního platu, které se každý rok e, akumuluje. Takže pokud chcete mít 60% referenčního platu po 30 letech potřebujete akruální míru 2% ročně. To je jenom tak velice zhruba, abyste e, věděli, jak to funguje. A můžete tam vidět, že přesto, že se to poměrně různí, tak všude eh, je to procento eh, akruální míry poměrně vysoké. Když se vezmeme, jaké je to procento z posledního platu, který je vyplácen před odchodem do důchodu, a eh, když si vezmete, jak dlouho trvá na tento důchod dosáhnout. To číslo napravo udává roční platy. Tohle sice není součást toho výpočtového vzorce, nicméně tohle jsou důchody navázané na platy a eh, základní plat je základem pro výpočet důchodu. Vidíte tady eh, plat eh, europoslance v roce 2009, kdy byl zaveden statut poslance a potom platy poslanců národních parlamentů, které existovaly v té době. Takže tady vidíte velkou různorodost. Eh, Kupí se to kolem 84 tisíc euro, což byl plat europoslance v roce 2009, ale pak tam taky vidíte velice nízké platy v některých eh, národních parlamentech eh, nových členských států, vlastně všech nových členských států Evropské unie, plus Španělská a Portugalska. Statut poslanců tedy nastolil rovnost mezi všemi poslanci Evropského parlamentu, stejný plat za stejnou práci a z toho vychází i důchodový systém. Zároveň to ale znamená, že tu jsou určité nerovnosti mezi národními poslanci a evropskými poslanci z téhož členského státu. Teď se otočte prosím na stránku 8. Ignorujte prosím ten graf nalevo, e, na to nebudu mít čas e, to projít. V podstatě e, tam vidíte v jiné podobě to tež, co jsem právě vysvětlila ohledně platů. Ale podívejme se prosím na graf napravo. A tam vidíte minimální počet let, který je třeba odsloužit, abyste měli nárok na důchod v roce 2009. Tohle je velice důležitý aspekt toho důchodového eh, režimu, protože nám říká, kolik minimálně let musí poslanec parlamentu nebo Evropského parlamentu strávit ve funkci, aby měl vůbec nárok na to čerpat eh, nějaký minimální důchod, rozhodně ne maximální, minimální. Jak vidíte, tak u poslanců Evropského parlamentu je to velice nízký počet let spolu s několika dalšími členskými státy. Je to na levé stránce toho grafu, je to jenom jeden rok nebo několik málo let. Zatímco když se podíváte na pravou stranu grafu, tak tam vidíte mnoho členských států, které vyžadují nejméně 15 let nebo i 20 let eh, ve funkci, aby měl daný poslanec nárok na minimální důchod. A ty členské státy na úplné e, pravé straně e, grafu, to jsou země, které nemají speciální režimy pro poslance svých parlamentů. To jsou státy, kde poslanci e, spadají do obecného důchodového systému, stejně jako zbytek pracujícího obyvatelstva nebo lidí, kteří mají jakýkoliv příjem. Jdeme na stranu 9. A tady vidíme důchodový věk, věk odchodu do důchodu v roce 2009. Vidíte tam také důchodový věk poslanců Evropského parlamentu, 63 let uprostřed grafu. Tohle je důležitý aspekt designu důchodového systému. Hodně vypovídá o úrovni důchodu, protože čím dříve odejdete do důchodu, tím déle můžete čerpat důchod, takže váš doživotní příjem z toho důchodu bude vyšší. Vidíte tady taky určité rozdíly. Několik zemí mělo poměrně nízký důchodový věk v roce 2009 a statut poslanců leží tak zhruba uprostřed na té průměrné výši když ho srovnáme s ostatními členskými státy a jejich poslaneckými důchody. Teď vás prosím, abyste obrátili na poslední stránku a tím skončím. Ten graf na pravé straně, který vidíte, tak ten opět ukazuje platy. Ale tentokrát je tam průměrný eh, poslanecký plat. Eh, takže v podstatě eh, se tu poslanecký a europoslanecký plat srovnává v roce 2009 tím, že ho reprezentujeme jako procento průměrného platu. Není žádným překvapením, že poslanci parlamentu a poslanci Evropského parlamentu mají nadprůměrné platy, to je poměrně zjevné. Poslanci parlamentu a poslanci Evropského parlamentu jsou vysoce kvalifikovaní, zastávají důležitou funkci a e, široce je přijímáno, že by měli mít vysoký plat. Nicméně statut poslanců zavádí tak trochu nerovnost e, tím, že nové členské státy s nižšími příjmy, eh, tak tady vidíte eh, z těch čísel, že tam eh, jsou ty poslanecké platy, které jsou základem pro výpočet, skutečně mnohem vyšší než průměrné platy dané země, zejména ve srovnání s těmi zeměmi na levé straně grafu. Takže abych to uzavřela, tak já jsem eh, zdůraznila některé ty větší rozdíly mezi členskými státy, pokud jde o to, jak eh, poskytují důchody svým poslancům, eh, podle toho, jak to vypadalo v roce 2009 a jak si to vede ve srovnání se statutem poslanců Evropského parlamentu. Ještě bych upozornila na dvě drobnosti, než skončím. A sice je třeba si uvědomovat, že europoslanci eh, mohou žádat o důchod už po jednom roce mandátu, eh, což umožňuje pouze sedm členských států. A ty informace, které jsem vám právě dala, se týkají roku 2009. A pokud bychom vysledovali, co se stalo od roku 2009, tak došlo ke značnému zhoršení eh, důchodových systémů pro poslance parlamentu ve 22 členských státech. Takže poslanci Evropského parlamentu mají stabilní statut eh, poslanců, zatímco národní parlamenty si pohoršili za stejnou dobu ve 22 členských státech. Já vám tedy moc krát děkuji za pozornost a tím bych skončila svou prezentaci. Zunächst einmal darf ich mich ganz herzlich äh, für Ihre Aus. Tak já bych chtěla velice poděkovat za tuto prezentaci. Já bych měla několik otázek. Za prvé, v té, zásad, v té prezentaci se vedla, nebo vedla se velká debata v tomto parlamentu, jestli máme mít poslanecký statut s důchodovými právy. Po dlouhých, dlouhých diskuzích se tomu tak skutečně stalo a vstoupilo to v platnost. A já si myslím, že je to celkově vzato úspěch. Na druhou stranu eh, bych eh, ráda položila několik doplňujících otázek. Za prvé eh, se to týká eh, dobrovolného důchodového schématu. Tam by mě zajímalo, jak vnímáte vývoj v finanční zátěže v následujících desíti letech? A za druhé, já jsem neměla příležitost si to exaktně dohledat, ale eh, na začátku nám bylo oznámeno, že teprve po pěti letech máme nárok na důchod, tedy po jednom legislativním období. Eh, takže je někde zakotveno, že už po jednom roce mají europoslanci nárok na důchod? Já jsem si vědomá toho, že eh, je to možná jinak než u normálních důchodových režimů, Nicméně mnozí naši kolegové často odslouží jedno legislativní období v parlamentu a potom u každých voleb nastane obměna, která je velmi značná a vždycky je pro kolegy svázaná s rizikem. Protože jak se mají dále věnovat své eh, profesi a tak dále. Eh, viděla byste ze své strany eh, nějaké pobídky pro to, aby se tohle změnilo, nebo eh, je tu potřeba něco vnímat kriticky. Eh, takže eh, pokud jde o dobrovolné penzijní schéma, tak tam vlastně všich, všechny eh, národní státy eh, dávají eh, svým poslancům nějaké dobro, nějaký dobrovolný penzijní režim, je to tak všude, nebo jsou členské státy, kde de facto poslanci vypadají z toho obecného důchodového systému? Je tedy ten jejich zvláštní režim eh, pouze dodatečný, anebo ne? Protože mnozí kolegové eh, hovořili o svých potížích s touto otázkou. A potom druhá otázka k dobrovolnému penzijnímu schématu. Považujete eh, současnou úroveň plateb, kterou provádí parlament za oprávněnou a byla byste pro pokračování, nebo byste byla spíše eh, pro eh, dobrovolné penzijní schéma, protože ta finanční zátěž bude ještě skoubat, eh, bude ještě stoupat. Je to určitá ochrana pro poslance, protože vlastně až do roku 2009 neexistoval takovýto evropský důchod. Takže jaké postřehy byste měla k případnému tedy dobrovolnému penzijnímu schématu? Damit würde ich vielleicht äh a e, potom dám tedy, e, poprosím rovnou o odpovědi. Nevím, kdo ze tří e, autorů prezence chce odpovědět. A nebo dáme slovo panu generálnímu řediteli. Jste připojený, prosím? Allô Bonjour, Monsieur Madame la présidente, oui, très bien. Je suis effectivement. Ano, děkuji, děkuji za slovo. Pokud jde o tu vaši první otázku, možná bych mohl odpovědět, pokud jde o dobrovolné pojištění, protože tam je asi těch 18 milionů, které by se měly navýšit na 20 milionů do roku 2025, to znamená v těch následujících deseti letech, které by se měly teda navýšit tímto způsobem. Na to bychom neměli zapomínat. Já nevím, zda mohu teď i předložit svou prezentaci, o kterou jste mě poprosili, nebo spíše odpověď na otázky. Ano, ano, samozřejmě budeme rádi, když nám to ukážete teď. Takže když nejdříve tedy vaší prezentaci byste nám ukázal. Děkuji. Dobře, takže děkuji, děkuji za možnost vystoupit k této velice zajímavé studii, která se týká různých důchodových systémů, europoslanců, porovnání s národními systémy. Ještě než budu odpovídat na vaše otázky, jestli dovolíte možná takový komentář, některé praktické záležitosti ohledně situace nyní v Evropském parlamentu i především s ohledem na rozpočet Evropského parlamentu ještě dvě záležitosti, o kterých jste zmínila tato studie, na které bych se zaměřila. Poté možná položím i tři otázky autorům této studie. Čili nejprve takové zvážení ohledně velikosti celého tohoto systému, náklady, roční náklady tohoto systému, protože to samozřejmě je i předmětem jednání výboru našeho výboru. Ano, na základě této studie zde vidíme několik paralelních systémů. Na jedné straně to jsou systémy před rokem 2009, to bylo financováno přímo Evropským parlamentem, to bylo například ve francouzském a italském scénáři, nebo například tam, kde beneficienti a parlamenti přispívali do tohoto systému společně a došlo tam ke kapitalizaci. To byla právě, to byly eh, ty systémy dobrovolné. Máme zde uniformní jednotný systém na druhé straně po roku 2009, eh, to znamená, pokud jde o příspěvky z jednotlivých stran, to, co se mm, lokalizuje i na základě rozpočtu Evropské komise pro komisaře a zároveň i pro Mm, úředníky Evropské unie. Jestli dovolíte některé charakteristiky těchto systémů, jak to vypadá, jak vypadají průměrné penze, roční náklady v této oblasti, no a zároveň i to, co, zna, co to co to znamená z dlouhodobého hlediska pro rozpočet Evropské instituce. Pokud jde o Italsko, italský scénář, tam máme asi 9, 1950 eh, eur měsíčně. V roce 2019 to bylo 4,5 milionu eur a dlouhodobě to znamenalo zátěž celého tohoto režimu asi 111 milionů. U francouzského režimu to bylo 252 beneficientů, 15, 1500 eh, byla měsíční dávka, ročně to bylo 3,6 milionů a asi 76 milionů ročně. Pokud je o dobrovolné připojištění, tam máme 947 beneficientů, 60% jsou eh, ze čtyř stran Ita- eh, zemí Itálie, Francie, Velká Británie a Španělsko. Máme tam 215 um, Ehm, teda roční příspěvky, měsíční příspěvky, dále tam, pokud jde o 18,5 milionů. To byla celková částka za rok 2019 a asi 442 dlouhodobého zadlužení, milionů zadlužení. Pokud je o nový statut z roku 2009, tam došlo ke změně, to máme 740 aktivních eh, členů v současné době, asi 162 poslanců, kteří byli poslanci mezi lety 2009-2019, ale to je 4,2 milionů v roce 2019 a dlouhodobé zatížení asi 168 milionů. Čili toto jsou takové spíše fakty, informace ohledně různých systémů v rámci Evropského parlamentu. Po prezentaci všech těchto charakteristických prvků různých důchodových systémů ještě dovolte několik poznámek této studii. Jednak je to italský systém. Tam došlo k reformě, zásadní reformě a to bylo v roce v lednu 2019. Došlo k redukci penzí. Od 12.7.2018 eh, eh, italský parlament rozhodl o změně, zásadní změně těchto důchodových práv s eh, platností od 1. 1. 2019. 240 um, poslanců se to týkalo a bylo to, to snížení od 10 do 50 podle jednotlivé situace, pokud se týká našich italských europoslanců nařízení v tomto ohledu předpokládá, že Evropský parlament bude přispívat stejnou částkou jako italský parlament v tomto ohledu, že to doplní. Toto vedlo k takové velice zvláštní situaci. Je tam opravdu mnoho lidí, které se obrá- kteří se obrátili na Evropský soud a mm, ovšem bohužel eh, tribunál odmítl tyto záležitosti a žádá, aby došlo k aplikaci práva eh, legislativy eh, ze strany našeho parlamentu to Italové, samozřejmě, že na italské straně může ještě dojít k určitým změnám. Dále no, je to aktualizace, která se týká dobrovolného penzijního systému, to jsou čísla za rok 2018, to znamená, to je z prosince 2019, to jsou čísla, která máme k dispozici k 31. prosinci, jsou tam povinnosti dlouhodobého charakteru, aktualizace je to 492 milionů, které jsou zde k dispozici. Dále jsou to aktiva k 31.12. 111 milionů. Deficit tam je bohužel asi 348,7 milionů eur. Když to srovnáme s celkovou částkou, kterou zaplatil Evropský parlament v aktivním období, to znamená od roku 2012 do, um, eh, 92 do uh, eh, 2009, tak tam skutečně um, parlament zaplatil přes 100 milionů, zatímco poslanci kolem 70 milionů, tam 2 celé. To znamená, že ten deficit je dvě celé třikrát větší než celková částka, kterou zaplatil Evropský parlament na základě kontraktů, které platili v tom období. Uh, to znamená, že je zde určitá nevyváženost mezi tímto systémem od roku 92, mezi jednotlivými příspěvky a tím, co bylo přislíbeno, že bude zaplaceno, čili jsou zde určité nezrovnalosti. No a zároveň dovolte, abych položil tři otázky i našim externím odborníkům, Jednak pokud jde o jejich výzkum této oblasti, byli schopni získat veškeré informace, které se týkají jednotlivých národních systémů, pokud jde o mm, příspěvky do, této, do, těch, do penzijních eh, systému, dále je to na druhé straně mm, kapitalizace těchto příspěvků, jak to vypadá na národní úrovni. Druhá otázka, jaké mechanismy by se mohly využít eh, v tomto systému, jaká řešení byla uplatněna v jiných oblastech. A třetí otázka, jaká je nej, více uplatňovaná praxe v této oblasti, různý systém pilířů, povinné schéma, dobrovolné schéma, dobrovolní systémy, srovnání procentuální mezi těmito systémy. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane generální řediteli, za tento přesný přehled. A já tedy ještě jednou dám slovo našim třem expertům, poněvadž už já už jsem se také na něco zeptala. Paní, pan generální ředitel také měl otázky, takže já bych tedy prosila, aby se eh, naši, naši eh, kolegové, v naši experti v uvedeném pořadí vyjádřili. Thank you very much, Ms. Holmeyer, Mr. Kleti for the... Um, Děkuji, paní Holmeyer, paní Kleti, za tyto otázky a také za aktualizovaná data. Jak víme, tak toto je vlastně eh, ještě eh, nehotově, eh, nehotová studie, je to takové předběžné vydání. Eh, já bych tedy chtěl se vyjádřit trošku principiálněji. Eh, my jsme se samozřejmě zabývali eh, úpravou na úrovni EU, která se týká parlamentu, ale jádrem jsou tady vlastně systémy v členských zemích, to, jak tedy hradí důchody europoslanců. Některé ty detaily eh, toho dobrovolného systému jsme ne zcela pokryli, ale to můžeme ještě doplnit. Jak eh, vlastně v tom smyslu, jak se ptal pan Klety. Eh, paní Holmerová, vy jste měla konkrétní otázku a sice kdy europoslanec má nárok na penzi podle článku 49 prováděcího předpisu k eh, článku 14.1 statutu europoslance, tak eh, tady eh, se říká, že europoslanec musí mandát nejdříve vyplnit alespoň jeden celý rok. A pak tedy eh, má přístup eh, k penzi jakožto europoslanec. Eh, možná tedy dvě otázky pana Kletyho. Tak určitě můžeme se na některé věci podívat detailněji. My tedy na této úrovni detailu jsme se vlastně nezabývali tím, jak členské země řeší své deficity. De facto my jenom popisujeme eh, systémy členských zemí na splacení nebo na výplaty penzí europoslanců před rokem 2009 a potom je tady vlastně ta srovnání eh, mezi členy parlamenty tu z jednotlivých zemí. No a pak máme eh, příloha a tam jsou tedy určité informace, ale ty se týkají jenom těch klíčových eh, vlastností těch eh, jejich systémů. Je to prostě nějaké 4-5 stránek. Děkuji. Děkuji vám za tady tento úvod. A nyní prosím Laru Voltes. Absolutely, thank you, Monica. Ano, děkuji vám, eh, Moniko. Já jsem eh, velice ráda, že eh, vzhledem k tomu, že toto není definitivní podba studie, tak pořád ještě máme možnost přidat některé podrobnosti. A já bych určitě ráda věděla více eh, o tom dobrovolném fondu, jak se na to ptala Monika, ale než se k tomu dostanu, mám otázku. Eh, mě by zajímalo, jestli Monika nebo někdo eh, jiný může mě tady poskytnout nějaký kontext, a sice proč tato studie byla vůbec vyžádána. Já vím, že je to zajímavé, že je to dobré mít přehled, ale de facto proč se zabýváme ročními rozpočtovými náklady na e, tyto penze, proč jsou tady ještě e, snad otevřené otázky k tomu e, penzijnímu plánu, je to otázka stability, protože mě by zajímalo, jaké jsou vlastně tady politické důvody, poněvadž jsem tady nová v parlamentu. A ještě tedy bych se chtěla vyjádřit k tomu dobrovolnému penzijnímu plánu. Jak asi víte, možná jste slyšeli, že to je jaká, jakýsi kostlivec v parlamentní skříni. No a my tady jsme tu skříň otevřeli a podívali jsme se dovnitř, eh, pak člověk zaječí strachem a zase zabouchne dveře. Eh, problém eh, u tohoto fondu podle mě, no vlastně jich několik. Kromě toho, že je v deficitu, tak problém je samozřejmě eh, to, že se tam eh, platilo že se to tam platilo prostřednictvím eh, výdojevých paušálů, nikoli z peněz poslanců. No a, a teď jsou tady různé systémy, což je ovšem historická naprostá kuriozita to potom z toho vyplývají problémy v oblasti daňové, eh, zejména v té souvislosti, že se projeví obrovský eh, deficit a že tady eh, ty garance tady nejsou. Takže proto já jsem se zeptala jednoho profesora holandského, jestli by nám k tomu mohl něco říct. Já myslím, že ta studie je dobrá, ale já jsem se tady ptala jeho, zda Evropský parlament skutečně je povinen garantovat výplaty z tohoto fondu. A já myslím, že ta otázka má svůj význam, protože tady máme deficit skoro 350 milionů a má růst. A závěr tedy je, závěr tedy byl, že finančně je to neudržitelné, to asi budeme souhlasit, protože tady jsou ty problémy, které tady zazněly v té zprávě, ale také je tady zdůrazněno, že de facto parlament nemá žádnou zákonnou povinnost nadále garantovat tento fond. A vy vlastně na straně 29 ve zprávě máte, že parlament v roce 2009 se přiznal k závazku, že bude garantovat eh, budoucí eh, výplaty. A pak je tam poznámka pod čarou a tam je skutečně řečeno, že eh, předsednictvo parlamentu přijalo tuto svoji zodpovědnost. Ale podle mě je nad tím otazník, poněvadž v té eh, zprávě, poněvadž toto je, toto je SICA fond. Eh, jestliže je to fond, eh, který je lucemburský a je to tedy všeobecný investiční nástroj, tak to znamená, že se mohou ty fondy zvyšovat a snižovat, ale podle zákona nemusí garantovat konkrétní výsledek. A já myslím, že tedy parlament může dát garantu, garanci, ale pouze v případě, že má smluvní vztah s tímto fondem a e, od toho se ta garance odvíjí. Takže e, ano, vy jste se tedy zabývali nejenom tou e, dobrovolnou částí, ale zajímalo by mě, jestli tedy existuje nějaký takový smluvní závazek. Já tedy vlastně o tom nevím, ale nejsem tady dlouho. Takže existuje nějaký smluvní závazek, existuje eh, nějaký důkaz, že takový závazek existuje a eh, pokud ne, tak eh, na čem je založen ten příslip, příslip předsednictva parlamentu, tedy to přijetí té zodpovědnosti za to, že tady se skutečně bude vyplácet dále. Omlouvám se za překročení času. Ne, já, já si myslím, že eh, to je eh, dobré, eh, že naši experti se dozví naše otázky, poněvadž ta otázka právního základu je, myslím, docela důležitá. Debata v Evropském parlamentu se poněkud zintenzivnila v okamžiku, kdy se zjistilo, že fond finančně de facto nemůže eh, zaručit ty závazky, které v určité době přijal. Takže možná by experti mohli eh, ještě jednou vysvětlit, zejména pro ty nové poslance, vysvětlit, jakým způsobem eh, ten fond vlastně fungoval, ten dobrovolný. Protože ta studie Eh, zešla z toho, že náš kontrolní výbor byl upozorněn na to, že Evropský parlament z tohoto fondu eh, bude muset krýt eh, významné budoucí náklady, jak to řekl pan ředitel, ale že to nebude ve prospěch všech poslanců, nýbrž pouze některých. A proto se, jsem se zeptala, a ještě jednou to zopakuju. Zda všechny eh, členské země vyplácejí minulým poslancům penze a v jakém poměru tento systém je k otázce eh, příslušného právního základu. To je otázka, která pro mě důležitá poněvadž pan generální ředitel celkem podrobně ukázal, že eh, tady je vlastně eh, určitá důvěra, eh, že se dodrží, co bylo přislíbeno, přičemž ale už došlo k určitým omezením, o kterých jsme tady dneska nehovořili a tyto, tato omezení byla potvrzena. A teď je otázka, Eh, jestli tedy eh, případně, eh, kdyby došlo k dalším omezením, tak zda by to potom mohlo být neudržitelné před Evropským soudním dvorem, poněvadž by šlo o porušení důvěry. Takže vlastně mm, by bylo dobré jak si vědět, jak, jak se ty změny v minulých letech projevovaly a jak se to vlastně dotkne těch, kterých se to týká, eh, do jaké tedy míry a eh, jaký to bude mít vliv na evropský rozpočet. A ještě poslední věta, jako zpravodajka bych řekla, že že my jsme už eh, dlouhá léta vedli debatu o tom, zda by měli poslanci dostávat stejnou penzi a stejný plat. A my jsme se všichni Eh, rozhodli, že ano, že tedy mají dostat stejný eh, plat a poté eh, stejnou penzi bez ohledu na to, co potom možná dostanou doma. Já, poněvadž jsem z Německa, tak já mám vlastně, jsem tak jako poslankyně domácího parlamentu, bych měla vyšší plat a také vyšší důchod. Takže e, v jiných zemích je to třeba naopak, ale je, je to prostě tak, že e, my tady pracujeme, odvádíme stejnou práci na stejném místě, takže bychom měli dostávat stejné platy bez ohledu na e, různou úroveň členských zemí. Já bych teď ještě požádal naše experty, aby tedy zodpověděli otázky Larry Voltes a možná moji otázku. Děkuji zatím. Hallo? Darf ich unsere Expertin nochmal? Um tak můžu prosím poprosit o slovo ještě naše experty, anebo to teď technicky ne, nejde? Já se omlouvám, patrně tam bylo nějaké spoždění. Myslím, že členové našeho týmu zodpoví tyto otázky. Já bych chtěl pouze říci, něco k té otázce paní Holmeier ohledně režimů podobných dobrovolnému penzijnímu systému v členských státech. Ano, máme několik příkladů podobných režimů. Ve Španělsku například něco takového existovalo po určitou krátkou dobu, ale řekl bych, že je to spíš výjimka. Takže nenarazili jsme na mnoho systémů, které by byly podobného charakteru. Možná, že kolegyně Karen by odpověděla na otázku paní Walters ohledně systému eh, definovaných dávek a jak typické v dnešní době ještě jsou. Děkuji moc krát za tuto otázku. Je pro mě poměrně těžké odpovědět z hlavy, protože se ptáte na hodně zemí, ale ano, obecně vzato je pravda, že e, systém čistě pevně definovaných dávek vychází z módy, pokud si můžu dovolit tenhle výraz. Stále existuje e, primárně ve veřejném sektoru v Evropě a e, mezi vysoce placenými manažery v soukromém sektoru například. Takže můžete na ně narazit v britském veřejném sektoru, v irském veřejném sektoru a v několika dalších zemích, které jsou pokryty touto studií, kde režimy veřejného sektoru zahrnují i poslance parlamentu. Takže existuje to, ale je pravda, že je to čím dál méně běžné. Například Rakousko eh, úplně zrušilo takovýto pevný systém pro poslance rakouského parlamentu, pokud si to pamatuju správně, v té studii to je. Tam poslanci spadají do obecného schématu pro všechny zaměstnance. A k něčemu podobnému došlo v mnoha členských státech. čímž byla tak trošku seškrtána ta štědrost důchodů ve veřejném sektoru. Ať už šlo o pevné dávky nebo ne. Takže abych to schrnula, takže ano, nastalo k určitému posunu od pevných dávek k pevným odvodům. A protože jste z Nizozemska, tak víte, že v Nizozemsku máme něco, čemu se tak stále říká, nicméně eh, jsou to jaksi pevné dávky pouze podle jména. Není to ale tak docela pravda. Tady v tomhle je nizozemský e, systém, e, na tom momentálně je. Je to tedy druhý pilíř důchodového systému. Nicméně ve veřejném sektoru e, se od nich ustupuje. A chtěla bych říct si závěrem, že tedy přesto, že stále ještě ve veřejných sektorech existují v mnoha evropských zemích, tak už nejsou tak štědré, jako bývaly. V tom smyslu, že akruální míra klesla, nebo že důchodový věk se zvýšil, že všechny tyhle parametry uh, se změnily. Ty parametry, které nám něco vypovídají o úrovni důchodu, a ty jsou nyní, ty jsou nyní méně výhodné. To ale mluvím velice obecně na téma velice detailní oblasti, takže je skutečně potřeba ponořit se do detailů o jednotlivých zemích do detailu naší studie a proskoumat velice rozsáhlou sociologickou literaturu o důchodech. Děkuji vám. I, I think I've been given the floor, so... Já myslím, že jsem dostala slovo, ano, takže já se pokusím, svítilo mi to tady modře. Víte, ale to neodpovědělo na mou otázku. Možná, že žádám o něco detailního, že jste neměli možnost se na to podívat úplně podrobně, ale já jsem se nezabývala právě tímto systémem pevně stanovených dávek. To je pouze pod čarou, já vím, že je to ojedinělé. Ovšem, ve vašem výzkumu jsou zde nějaké důkazy o tom, že parlament by měl garantovat právě tento dobrovolný fond, který byl ukončen v roce 2009, protože na základě toho, co mám k dispozici já, právě od toho profesora z Utrechtské univerzity, tyto informace Zdá se na základě toho, jsem řekl, že podle luxemburského práva, které, který tento investiční nástroj pokrývá, to není povinnost. To znamená, že pokud to teda neexistuje, proč naše byro se snaží to garantovat nebo zajistit tyto záruky. Zjistili jste něco, co by nasvědčovalo tomu, že je zde nějaký kontrakt mezi Evropským parlamentem a tímto fondem? Protože pokud ne, tak Běro si myslí, že my prostě jsme povinní to zaručit, zajistit tento fond a tak dále. Ovšem možná, že to nemá žádný právní základ. Čili proto jsem se chtěla zeptat, zda máte nějaký právě doklad nebo důkaz o tom, že tam byl nějaký kontrakt nebo že Evropský parlament je právně zavázán garantovat tento fond, protože na základě lucemburské legislativy se nezdá, že by tento fond měl právě z, nebo že by z toho vyplývala tato záruka. Um, Ich würde vorschlagen, dass vielleicht die Dik Já bych navrhla, aby eh, teď se dostal ke stolu eh, pan Didier Klety. Pan generální tajemník Vele už několikrát eh, obšírně zodpověděl tuto otázku. Zdá se zcela jasně, že tady je právní základ a pan Klety by možná mohl ještě přesně osvětlit, jak to je a informovat nás o tom, na jakém základě byla provedena ta omezení na jedné straně a na jakém základě také eh, existuje ta ochrana důvěry eh, poslanců. Eh, paní Wolters má, je oprávněná se ptát, do jaké míry se ta konstrukce změnila. Ono se zdá, že je to tady trochu jinak, a je otázka, zda je to přímo srovnatelné s nějakým normálním penzijním fondem. E, mě by zkrátka zajímalo, zda e, se to dá nějak zlomově změnit, jako se to stalo v roce 2009. Takže, pane generální řediteli, mohl byste se k tomu prosím ještě vyjádřit? Oui, madame la présidente. Ano, samozřejmě, paní předsedkyně, já se pokusím vám to trošičku přiblížit, pokud jde o tuto justiční legální záležitost je to opravdu nesmírně komplikované. Paní kolegyně má pravdu, když hovoří o tom, že to není úplně transparentní, čili mm, ta práva jsou založená na anexu 9, to je vlastně text, který byl základním textem pro aplikování stávajícího statutu. V prvním článku tohoto anexu číslo 9 fit který se jmenuje, Běro to přijalo v tom období. A je tam právě text, který hovoří o tom, že kdy, v tom období, kdy čekáme na ten statut, eh, tak eh, v podstatě museli poslanci do tohoto systému přispívat nejméně tři roky a mají teda právo a tak dále a tak dále na doživotní důchod, pokud tam teda eh, zpívali po dobu těch tří let. To znamená, že ten právní základ je založen na rozhodnutí Běra Evropského parlamentu a k tomu zde ještě máme několik různých pravidel. Je tam to, že v podstatě jednu třetinu musel přispívat poslanec a všechny ostatní příspěvky, to je na základě článku 3 toho, mm, článku 3 eh, tohoto článku prvního se hovoří, že teda, eh, tam musely být příspěvky ze strany parlamentu, ale nikdo nehovoří o tom, kdo bude platit tyto další ehm, poplatky do budoucna. To znamená, určité měsíční dávky, které by měly být placeny. Ovšem, musíme se podívat i na statut tohoto fondu, článek 3 tohoto penzijního fondu, je to v podstatě právě ta nezisková organizace Lucemburská, o které hovoříme, a je cílem je získávat příspěvky i ze strany Evropského parlamentu, europoslanců a řídit tyto prostředky řádným způsobem a hlavně zajistit vyplácení doplňkového eh, připojištění na základě nařízení, které přijalo Běro a využívat veškeré prostředky, které má k dispozici, to znamená veškeré částky, příspěvku jednotlivých poslanců a Evropského parlamentu. Čili Není zde žádné explicitní ustanovení, to je pravda, které by jasně hovořilo o tom, co se stane, pokud tyto finanční prostředky ze strany ASBL, tohoto penzijního fondu, pokud by nebyly dostatečné, nic se zde nehovoří o tom, to je pravda, v, tom, mm, v té příloze číslo 9, ani o tom základním pravidle Evropského parlamentu. My teda vycházíme z této přílohy, kdo by měl teda platit tyto, tuto, vyplácet tuto penzi. Čili uh, Právní otázka, pokud jde o tuto záležitost, ano, za to teda existuje, neexistuje, zda je to, ano, existuje to, ovšem nevíme, jaká je ta konkrétní částka. Protože to nebyl takový úplně vyvážený systém, vidíme, že poslanci platili jednu třetinu financování této tohoto penzijního připojištění a právě proto bychom měli zjistit, pokud teda Evropský parlament skutečně chce převzít zodpovědnost za tento fond, určitě právní základ, který by to umožňoval, protože ten právní základ pro důchodové příspěvky sice existoval, ovšem neexistuje nic, co by tvrdilo o tom, že by měl Evropský parlament převzít nějakou zodpovědnost, pokud jde o deficit celého tohoto fondu v současnosti. Also wir werden uns mit dieser Frage doch noch mal etwas intensiver dann auseinandersetzen. Já si myslím, že touhle otázkou se budeme muset ještě zabývat intenzivněji. Pane generální řediteli, vy jste se ještě nezmínil o těch omezeních, které už tu byly zmíněny. Já bych chtěla ještě poprosit experty, Eh, z té studie, ze které dnes dostáváme průběžnou zprávu, aby ještě proskoumali podrobně tu právní situaci. A potom jsem také položila eh, zásadní otázku, která ještě nebyla zodpovězena. Takže já se ještě jednou obrátím na tři experty. Moje otázka zněla. Před rokem 2009 neexistoval žádný statut poslanců Tehdy poslanci Evropského parlamentu spadali pod své národní důchodové systémy nebo penzijní systémy a dostávali platby z těchto národních systémů. A moje otázka zní, je tohle je ten dobrovolný systém jaksi nad rámec tohoto, je to dodatečný systém, tedy je to, je, je to primární důchod, anebo je to pouze eh, dodatek k primárnímu důchodu? Pokud mi na to nedokážete dnes odpovědět, tak to není žádný problém, ale jenom by mě to zajímalo, protože je velký rozdíl, jestli nějaký poslanec eh, tak jako tak dostává doma eh, nějaký důchod v adekvátní výši, anebo zda je to jakýsi dodatek, příplatek jako když si někdo eh, připlácí životní pojištění tak jak to formulovala Lara Walters, tak bych se chtěla zeptat na ten právní nárok, na toto. A na druhé straně, jestliže neexistovalo žádné zásadní zabezpečení a tito poslanci jsou odkázáni na e, tento důchod jakožto na základní zabezpečení. Pokud jsou takové případy, tak samozřejmě celá ta právní konstrukce je trošku netransparentně zvolená. A já bych se jenom chtěla zeptat, a není mi to zatím zcela jasné, protože zatím to nebylo ve vaší prezentaci pořádně vysvětleno. U statutu poslance jsou pro mě věci poměrně jasné, protože tam pro všechny poslance rovnou měrou platí základní důchodové zabezpečení. Platí to stejně pro každého poslance a právní základ je také stejný. Ale u toho modelu předtím se zdá, že to tak není. Tam se zdá, že panuje mnoho nejasností. A já bych proto ještě poprosila experty, aby se trošku víc zaměřili na tuto otázku a aby nám eh, později dali informace. Patří to k základnímu zabezpečení u poslanců před rokem 2009, u těch, kteří byli v parlamentu před rokem 2009, anebo tito poslanci dostávají ze svých národních států eh, své vlastní důchodové zabezpečení které zcela normálně probíhá podle systému dané země. Podobně poslancům parlamentu nebo v rámci národního důchodového systému. Takže o to bych vás chtěla ještě jednou poprosit, abyste se na to eh, podrobněji podívali. A potom ještě pokud jde o otázku Larry Walters, tak tu byste měli taky přibrat eh, do své práce, až budete ve studii pokračovat. Můžu tedy dát slovo ještě jednou expertům? Yeah, thank you very much. Děkuji. Děkuji paní Holmajer za tyto dotace a omlouvám se, že jsem neodpověděl úplně zcela na všechny položené dotazy. Já to tady budu trošičku improvizovat, ale jsem si téměř jistý tím, že neexistuje ani jeden členský stát, kde by nebyly tyto možnosti mm, příspěvků penzijních v minulosti. Já myslím, že to v podstatě existovalo vlastně všude. Nebylo to úplně až tak eh, výhodné pro europoslance ve srovnání s eh, poslanci Francie, Itálie a Lucemburku právě mm, v těch jejich eh, provizorních či dočasných důchodových systémech, které v podstatě byly navíc ještě k těm obecným stávajícím systémům. Hmm. v podstatě to nebylo, řekněme, až tak výhodné v minulosti. Viděli jsme to i na tom grafu. Viděli jsme tam obrovské rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, to znamená ty zálohy, které se platí na penzijní připojištění a ty dobrovolné důchodové, důchodová připojištění, to samozřejmě bylo pouze takovým doplňkem. My samozřejmě nevíme všechny ty podrobnosti, jak už mm, o tom, jak se o tom zmínil pan generální ředitel Klety. My jsme si mysleli, že prostě parlament má právní povinnost pokračovat eh, v pokrývání těchto prostředků z dobrovolného důchodového připoštění. Můžeme se na to samozřejmě ještě podívat podrobněji, zjistit, eh, jaké jsou Eh, detaily, protože to skutečně nebylo součástí té naší původní studie. Děkuji. Ich glaube, dass Lara Woltes noch eine Frage. Já myslím, že tady ještě Lara Volte měla otázku, eh, která se týkala eh, toho právního základu, ale myslím, že se ještě tady v parlamentu budeme informovat, abychom věděli, jak to vypadá dále. Takže, Laro, máte ještě otázku? I, I don't have Není to nějaká další otázka k tomu, co již jsem položila? Především to, co mi řekl před chviličkou pan Klety, to opravdu hodně věcí objasnilo, že neexistuje nějaká, nějaký právní závazek, ze, který by ze kterého by vyplývala povinnost Evropského parlamentu, že v podstatě Evropský parlament vlastně vychází z toho rozhodnutí Běra ohledně práv důchodových práv pro europoslance, ovšem nikdo tam nespecifikuje, kdo by měl být za to zodpovědný a co se stane, pokud tam dojde k deficitu daného fondu. To je právě ta situace, které čelíme v současné době. Ale pokud by nám naši hosté mohli začlenit některé z těchto informací do studie, na které pracuji, aby to nějak rozšířili, aby nám to umožnilo poté pokračovat v této stávající diskuzi a bez ohledu na to, jaký je ten deficit, jak to teda zajistí Evropský parlament, to znamená, kdo to zaplatí, jak to zaplatíme, protože jsou to finance daňových poplatníků a možná i Monika, já bych ji mohla, paní předsedkyně, nebo um, vám předložit další informace, které budete potřebovat. Zunächst einmal ganz herzlichen Dank. Tak já chci eh, srdečně poděkovat Kláře a také našim expertům, pana, panu generálnímu řediteli Kretimu. Já myslím, že eh, se tím budeme ještě eh, důkladněji zabývat, protože já tady k tomu mám jenom Eh, jednu poznámku, možná, že rakouští poslanci, eh, kteří mají, eh, kterým tedy ta základní výplata byla již zastavena před mnoha lety, takže skutečně by bylo dobré vědět, jaké systémy v tomto směru existovaly a jak, jaký má vztah k dobrovolnému eh, pojištění. Tady bych eh, byla ráda, kdyby naši experti to mohli podrobněji rozpracovat a zapracovat, protože v této konstelaci, jestli je to tedy pouze eh, jaksi dobrovolné připojištění, nebo jestli i to je skutečně základní pojištění, tak eh, tím eh, bychom se rádi zabývali trošku důkladněji. Dnes tady zazněly velice zajímavé otázky. Bylo by dobré, kdyby tedy i toto, co jsem právě řekl, kdybyste mohli zapracovat. A samozřejmě pan generální ředitel, kdyby se také mohl Eh, zaměřit na, tu, na ten právní základ. Ale v zásadě eh, ty eh, meze ochrany důvěry, které by se daly formulovat pozitivně i negativně, tak ano, to je důležitá otázka. Ono už to proběhlo také Evropským soudním dvorem ale eh, je tedy docela signifikantní to dozvědět se nebo nechat si potvrdit, kde vlastně by ty hranice mohly eh, být. Takže pokud teď nemáme další otázky ani připomínky, eh, slyšela jsem, že se jiný politický skupin se už neúčastní zkus žádní další kolegové, tak já toto zasedání tím pádem již teď uzavřu. Děkuji expertům srdečně za jejich první eh, prezentace a myslím, že eh, Volte, eh, když tak vám ještě zašle dodatečné otázky a byli bychom rádi, kdybyste je mohli také zapracovat, tedy bude se to asi týkat eh, zejména toho právního základu a také již proběhlých eh, rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora. Děkuji tedy našemu technickému týmu, našemu sekretariátu za dokonalou přípravu a tím tedy uzavírám zasedání. Srdečně děkuji.